Good morning, uh, dear colleagues. Dobré ráno, vážení kolegové. I propose to start. Navrhuji začít, protože máme to potěšení přivítat mezi námi paní Kadri Simpson, komisařku pro energetiku. A čeká nás s ní velice zajímavá diskuse. A já bych chtěl využít maximum času, abychom opravdu mohli vést uh, plodný dialog. Určitě další kolegové ještě dorazí a navrhuji, abychom tedy bez otálení začali. Ještě jednou vítám paní Kadry Simpson, která velice laskavě přijala pozvání eh, přijít na výbor k výměně názorů, především o unijním seznamu projektů společného zájmu. Chtěl bych připomenout poslancům, že akt přenesené pravomoci s tímto seznámem byl předán parlamentu ke kontrole 31. října 2019 tento výbor rozhodl, že rozšíří toto období na kontrolu o další dva měsíce a e, pak budeme e, s komisí dále diskutovat. Máme k dispozici hodinu a půl, to znamená do půl jedenácté. A e, do té doby máme k dispozici tlumočení a já tedy doufám, že tento čas využijeme na maximum a nejprve požádám eh, paní komisařku eh, o desetiminutový úvod, potom přijde první kolo otázek eh, od koordinátorů nebo jejich náhradníků, posléze stručné odpovědi na to první sadu otázek, no a potom kolegové, kteří již předem projevili zájem o vystoupení v diskusi budou moci ehm, se přihlásit. Bude tedy druhé kolo otázek. Každý bude mít možnost položit minutovou otázku a pak bude tedy poslední kolo odpovědí. A teď už dávám slovo rovnou paní komisařce a ještě jednou jí děkuji za to, že přišla mezi nás. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru ITRE, dobré ráno. Jsem ráda, že svůj první týden ve funkci komisařky mohu začít právě tady s vámi. Nejprve bych chtěla poblahopřát vám, protože to je nový začátek pro nás oba. Děkuji za pozvání k této výměně názorů o tomto seznamu. Je to tedy první výměna názorů od chvíle, kdy jsem se eh, ujala funkce tento týden a jsem připravena zahájit trvalý dialog eh, s vámi a Evropským parlamentem obecně na téma energetická politika. A doufám, že už jste viděli, že jsem připravena s vámi spolupracovat. V listopadu 2018 komise představila strategickou dlouhodobou vizi prosperujícího, moderního, konkurenceschopného hospodářství, které bude klimaticky neutrální a s cílem, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Už příští týden komise pod vedením předsedkyně von der Leyen chce naplnit tento závazek a předložit takzvaný Evropský Green Deal. Má to být první velká politická iniciativa nové komise. Je mi jasné, že my všichni, a zvláště vy, máte zájem o více informací o Evropském Green Deal, ale já mohu pouze jenom vylíčit eh, takový kontext předtím, než předsedkyně von der Leyen sama bude tuto iniciativu příští týden parlamentu prezentovat. Myslím, že to je velice dobrá příležitost. Příští týden se bude konat mimořádná, eh, mimořádné plenární zasedání právě na téma Evropského Green Dealu. Eh, díky tomuto Green Dealu se Evropa stane eh, čistším eh, kontinentem společností, která bude více efektivní z hlediska zdrojů, bude konkurenceschopnější, bude to příležitost zlepšit naše životy a vytvářet příležitosti pro nové modely podnikání, pracovní místa, technologie. A Evropa tedy by se měla do roku 2050 stát prvním kontinentem, který bude klimaticky neutrální. Pochopitelně chceme-li dosáhnout tohoto cíle, potřebujeme rychle zavádět čistou energii v celém hospodářství a zajistit maximální energetickou účinnost do roku 2050 by se podíl elektřiny měl více než zdvojnásobit, měl by zajišťovat především eh, z solárních a větrných zdrojů téměř polovinu veškeré spotřeby energie. Budeme potřebovat moderní, bezpečnou a inteligentní energetickou infrastrukturu, abychom mohli zajistit tento ambiciózní energetický přechod. Můžeme vy, hodně využívat energii z obnovitelných zdrojů, ale samozřejmě proto zapotřebí integrovat naše trhy s energií a zajistit eh, bezpečnost dodávek pro evropské podniky a domácnosti. Projekty společného zájmu se ukázaly jako zásadní pro budování dobře propojených energetických sítí. Od roku 2014 transevropská energetická síť, respektive související politika, přinesla hmatatelné výsledky. Klíčové projekty ukončily izolaci některých evropských regionů od Malty až po Finsko. Také vnesly na trhy více hospodářské soutěže a umožnili zvýšit podíl obnovitelných zdrojů, což bylo prospěšné pro evropské spotřebitele. Naše politika umožnila Evropě zavést 30 klíčových eh, projektů energetické infrastruktury a dalších 75 projektů by se mělo realizovat do roku 2022. Tyto projekty umožní všem členským státům přiblížit se k desetiprocentnímu vzájemnému propojení s elektřinou do roku 2020. 20 v roce 2030 tento cíl je 15 také se nám daří zlepšovat odolnost eh, sítí na rozvod plynu. Také chceme posílit potenciál větrné energie v Severním moři. Čtvrtý seznam projektů, který komisař Kaněte prezentoval na 30. listopadu, hodlá pokračovat v tomto eh, stylu. Tento nový seznam odráží eh, změnu v našem systému. Zvyšuje se počet projektů zaměřených na elektřinu, zvyšuje se podíl obnovitelných zdrojů. Nové investice by měly jít ruku v ruce s další digitalizací a s se zvyšováním inteligence sítí a s vytvářením nových prostor pro skladování. Komise proaktivně se snažila omezovat počet plynových projektů na jednotlivých seznamech. Na prvním seznamu bylo 107 projektů se zemním plynem. Třetí seznam projektů měl 53 eh, projektů se zemním plynem a to už jsme tedy urazili eh, dlouhou eh, cestu na čtvrtém, tedy tom současném seznamu je 32 projektů se zemním plynem, které je třeba dokončit, aby se zajistila bezpečnost dodávek energie a zajistil přístup k diverzifikovaným zdrojům zemního plynu, což je prospěšné pro evropské spotřebitele. Až na počátku 20. let budou dokončeny stávající projekty, tak všechny členské státy budou mít přístup k alespoň třem zdrojům zemního plynu nebo k globálnímu trhu s LNG. Je také jasné, že když se podíváme na náš cíl klimatické neutrality do roku 2050, tak jakýkoliv zemní plyn, který zůstane v evropském energetickém systému, musí být dekarbonizován. Chápu, že máte trochu obavy z těch projektů s plynem, ale skutečně to není to hlavní gro naší práce. Mojí prioritou pro rok 2020 je přeskum nařízení o TENE. Požádala jsem své útvary, aby urychlili hodnocení tohoto nařízení a výsledky přeskumu, včetně případných nových legislativních návrhů, chci prezentovat spoluzákonodárcům do konce příštího roku. Ve své práci chceme udělat větší pokrok k, v dosahování cílů eh, klimatické politiky a energetických sílů ve smyslu pařížských dohod. A chceme stavět na balíčku čisté energie pro všechny Evropany. Cílem je zajistit, aby nařízení o TNE nadále sehrávalo klíčovou úlohu v podpoře energetického přechodu a v Green Dealu. Chci vytvořit co nejrychleji nový rámec pro TNE, ale pochopitelně nemůžeme ustat v práci. Seznam eh, projektu společného zájmu máme sestavovat každé dva roky. To znamená, že pátý seznam musí být připraven ke schválení do konce roku 2021. Postup eh, přípravy seznamu trvá dva roky a to znamená, že už musí začít na základě stávajícího rámce TENE. To znamená, budeme připravovat pátý seznam ještě podle stávajících pravidel, ale už v tom stávajícím rámci můžeme udělat hodně pro to, aby ten příští seznam odpovídal našim ambicím v oblasti klimatu. První věc, co můžeme udělat už nyní, můžeme podstatně zlepšit udržitelnost eh, projektů které, eh, zemního plynu, které se ucházejí o podporu. Já jsem požádal své útvary, aby připravili jasná kritéria do poloviny roku 2020, abychom podle nich pak mohli posuzovat kandidáty na pátý seznam. Za druhé, chci do tohoto procesu zapracovat více projektů energetického přechodu. To se týká především inteligentních sítí a mm, infrastrukturních projektů pro CO2 a také novátorských projektů. Tyto projekty by měly e, umožnit přenos obnovitelných e, zdrojů zemního plynu a dekarbonizovaného zemního plynu a také inteligentní eh, integraci sítí. Za třetí, jsem připravena posílit zapojení parlamentu a vytvořit mm, politický dialog, tak jak to činil můj předchůdce, komisař Arias Kaněte. Eh, hodlám během celého procesu vést diskusy s výborem ITRE. Důležité milníky jako zjišťování potřeb infrastruktury v jednotlivých regionech EU nebo hodnocení kandidátských eh, projektů by mohly být určitě příležitostí pro vážené poslance a poslankyně projevit svůj názor. A já tedy proto chci úzce zapojit výbor ITRE do všech klíčových fází procesu přípravy pátého seznamu. Já se spolehám na vaši podporu čtvrtého seznamu. Je to jediná cesta, jak přejít k čistší, dostupnější a spolehlivější energetice. Pokud čtvrtý seznam nebude schválen, tak e, zůstane platit třetí seznam, který už e, ale vznikl před několika lety. Takže společně můžeme zajistit, e, že seznam klíčových investicí bude včas připraven, abychom mohli splnit naše společné cíle. A můžeme tedy začít pracovat na návrhu ambiciozního rámce pro budoucí energetickou infrastrukturu. Děkuji. Thank you, thank you very much, Commissioner. Děkuji, děkujeme, vážená paní komisařko, a opětovně vám děkujeme za to, že jste mezi nás přišla, za vaše závazky v tomto ohledu, za to, že budete nadále spolupracovat s námi, s ostatními subjekty, pokud jde o transformaci našich energetických systémů, hm, zajištění našich strategických cílů. A my příští týden se těšíme na Evropský zelený díl, je to v podstatě, nebo těšíme se na to, co bude prezentováno příští týden v tomto ohledu. Děkujeme za to, že jste tak otevřená a že chcete revidovat stávací nařízení, které se týká této problematiky a zároveň nový rámec pro TNE sítě. Je velice důležité i to, že jste nám řekla to, že se do budoucna budete snažit i více těch energetických přechodných projektů zahrnout na tento seznam. A my si neustále připomínáme i to, že je důležité posílení role Evropského parlamentu. Vy jste se o tom zmínila, nejenom pokud jde o tuto problematiku, ale jiné důležité záležitosti, které se týkají energetické politiky Evropské unie. A nyní zde máme přihlášené do diskuse, budou to koordinátoři. Nejprve to bude pan Kristian Iler za EPP. Vážená paní komisařko, nejprve dovolte, abych vás uvítal zde ve Evropském parlamentu. Je to vaše první návštěva u nás. Těšíme se na naši spolupráci. Čeká nás hodně práce. Obecně řečeno, a rád bych to řekla, velice jasně. My si myslíme, že ty tři hlavní cíle udržitelnosti, energetické bezpečnosti, dostupnosti, toto jsou základní priority v této oblasti, které pořád platí a to si myslím, že je obecným naším cílem. A když my všichni jsme dostatečně ambiciozní, pokud jde o CO2, CO2, redukci CO2 do budoucna, tak především plyn propojení, plynovody. Vnímáme v tom přechodném období jako zásadní, tak aby vůbec mohlo dojít k redukci CO2 cílu. Když jsme si, toto je vlastně jeden, jedna z těch našich ambicí, které jsme připravili společně s vašimi výzkumnými službami, ostatními DG, komise. Pokud eh, je, jde v podstatě o tento plán, který se týká ocely, pilotní projekty do budoucna, to znamená, že je to teda uhlí, aby nedošlo ke spalování. Potřebujeme ale samozřejmě o tom ten, ten e-sítě potřebujeme plyn především, alespoň na tom počátku dále potřebujeme vodík. Protože ano, měl by to být zelený vodík, do budoucna to je jasné, ale my v těch následujících volitech, my chceme být realističní a my chceme vytvořit vlastně mm, v podstatě eh, v této oblasti infrastrukturu do Evropy, která bude takovým přemostovacím technologickým prostředkem do budoucna. To je právě plyn, nebo teda ho považujeme za možnou náhražku uhlí do budoucna. A zároveň Politicky v nedávné době vlastně jsme zjistili, že zde máme 41 regionů v Evropě, které prochází tímto přechodným obdobím. Je na tom seznamu, který máme k dispozici vlastně ve všech volbách, které proběhly v těchto regionech, jsme přišli o křesla demokratických stran um, ve prospěch radikální pravice. Čili musíme si být vědomí toho, že potřebujeme vyvážený přístup v tomto ohledu. Proč to říkám? Ne proto, abychom nějak snižovali naše ambice v oblasti redukce CO2, ale vnímám to tak, že v té komplikované struktuře, nejenom pokud jde o naše cíle v redukci CO2, ale jak toho dosáhnout. A stejné generální ředitelství, když se budou využívat prostředky z horizontu 2020, bude investovat investovat do výroby, která bude osvobozená od CO2, tak potřebujeme právě plyn, jakožto tu přemostňovací technologii, plynovody, prostě nejde samozřejmě neexistuje takový nějaký izolovaný obrázek přechodu k bezuhlíkové ekonomice. Musíme zde mít eh, toto přechodné období, čili my za EPP my podporujeme revizi ten E-projektu, ale pouze pokud tam bude závazek toho, že plyn bude přemostňovací technologie a všechny ty tři cíle, o kterých jsem se zmínil že na začátku, že budou muset být zachovány, protože jinak se nám to nepovede. My jsme velice ambiciozní, pokud jde o redukci CO2 v oblasti energetické energeticky intenzivní výroby v Evropě, ale když se podíváme na tu složitost infrastruktury, tak prostě musíme přijít s výsledky. My nemůžeme žádat, aby jsme z tohoto našeho plánu bezulíkové budoucnosti vyloučili i plyn a neměli vůbec žádný přehled o tom, jak toho dosáhnout samozřejmě ocelárny musí běžet, energetické projekty a tak dále. Čili toto je naše taková hlavní linie v tomto ohledu, za kterou budeme kopat i do budoucna. Děkujeme. Pan González Cezárez má slovo za SND. Vítejte, paní komisařko, a blahopřeji. Nejprve bych vám chtěl popřát hodně štěstí do vašeho funkčního období a také popřát plodnou spolupráci s parlamentem, zvláště s tímto výborem. Pokud jde o seznam projektů společného zájmu, tak eh, nejprve eh, jste řekla o tom, jak budete spolupracovat s tímto výborem. Říkala jste, že budete eh, pracovat na pátém seznamu spolu s parlamentem a my doufáme, že to tak bude, protože doufáme, že ten seznam Eh, už nebude fungovat tak, že nám to do parlamentu přinesli den předem eh, nebo bez jakého předchozího upozornění prostě večer předtím nám poslali nějaký nástin. To určitě není dobrý postup. Eh, pan Kanětes se zavázal před touto skupinou a výborem, že ty další seznamy se budou dělat společně. A my tedy doufáme, že ten váš závazek nezůstane jenom na papíře, protože tak tomu zatím bylo. Eh, pokud jde o čtvrtý seznam projektu společného zájmu, tak k tomu chci říct, že pro parlament tento seznam je velice důležitý ze dvou důvodů protože se tam říká, jak pokračovat s, energeti- pokračovat s energetickou unii a jak zlepšit bezpečnost dodávek. A kromě toho to umožňuje snížit cenu eh, energie pro všechny občany. Ty projekty by také měly eh, přispět k zlepšování dekarbonizace a zlepšovat eh, a usnadňovat ten ekologický přechod. je třeba financovat Eh, infrastruktury, které ale budou užitečné i po roce 2050, aby zbytečně neblokovaly prostředky na jiné eh, projekty. Dekarbonizovaný eh, plyn samozřejmě bude důležitý, ale nemůže to být záminka pro to, aby se budovaly sítě, které už nebudou v souladu s cílem klimatické neutrality po roce 2050. Vyrozuměli jsme, že počet projektů s plynem se snížil, ale zatím nemáme informace pro vyhodnocení dopadu těchto projektů. Z hlediska financování, paní komisařko, můžete nám říci, jak vypadá rovnováha mezi elektrickými a plynovými projekty v tomto seznamu? Pokud jde o projekty s plynem, jaká je tady eh, slučitelnost s dodávkami dekarbonizovaného plynu? Eh, Mám na mysli slučitelnost těch infrastruktur. Jaká je, jaký je je zde soulad seznamu s tím eh, evropským zeleným dílem, který bude prezentován příští týden. Vím, že ta prezentace bude až příští týden, ale určitě už máte nějaké informace. Také by mě eh, zajímalo, jak to je s rozhodnutím EIB, že už nebude financovat projekty s fosilními palivy. Můžete nám říci, jaký dopad bude mít tento, toto rozhodnutí na čtvrtý seznam, případně i na pátý seznam a jak už eh, říkal zástupce generálního ředitele pro energii Klaus Dieter Bolse, do budoucna bude třeba eh, reformovat nařízení o TENE, aby vyhovovalo klimatickým a energetickým eh, cílům dnešní doby. V tomto smyslu bude komise předkládat návrh takovéto reformy příští rok? Myslím si, že nemůžeme čekat až do roku 2021 se zahájením eh, reformy, protože ta reforma nebude rychlá ani jednoduchá, ale čím dříve začneme, tím lépe pro celý kontinent. Děkuji paní komisařko a hodně štěstí. Muchas gracias. Eh, Thank you so much from uh, Renew Group, uh, Mr. Peters. Děkujeme a nyní poprosíme za Renew pana Petersena. Děkuji za slovo pane předsedající, a zároveň děkuji paní komisařce za to, že jste mezi námi, že jste přišla do našeho výboru. My jsme měli příležitost s panem Bokartem už před několika týdny k tomuto konkrétnímu tématu vést diskuzi. Já jsem velice rád, že ji dneska máme možnost vést i s vámi tom předchozím volebním období jsme se snažili nějakým způsobem opravdu nadále zaintegrovat všechny evropské trhy, pokud jde o nařízení směrnice v oblasti ACI, energetických projektů a jiných důležitých věcí pro rozsáhlejší integraci trhu, protože my v podstatě zde nemáme v současné době společný integrovaný energetický trh. Já myslím, že bychom měli se snažit o využívání všech těchto přeshraničních příležitosti a právě projekty PCI jsou takovou možností další integrace našich energetických trhů. Takže naším velkým zájmem a to, o co jde, je jednak to sladění toho všeho, co děláme a zároveň, aby to bylo v souladu s cíly z Paříže a právě proto toto nařízení, ten E, je tak zásadní pro nás. A mě to pospudilo, to, co jste řekla, to znamená, že dojde k revizi tohoto nařízení ohledně ten E sítě, ale já bych vás poprosila, abyste přišla ještě takovým ambicioznějším seznamem. I především s ohledem na zelený díl, který nás čeká. Tak, aby na COP25 jsme mohli jít opravdu s tou ambicí stát se uhlíkově neutrálními eh, v roce 2050 na PCI projekty musí být v souladu s těmito našimi cíly. Samozřejmě i s ohledem na záležitosti, o kterých se zmínil kolega Eller, nesmíme investovat do toho, co by mohlo v podstatě znamenat určitá rizika, určitá, určité nekvalitní investice, akvizice a tak dále. Čili já bych byla rád, aby došlo k revizi ještě rychleji u tohoto nařízení ten E, než jste se zmínila, kdybyste se prosím tomu ještě mohla věnovat. A myslím si, že by pro nás bylo pro všechny přínosné, pokud bychom mohli mít analýzu dopadu, klimatickou analýzu dopadu u, u všech těchto hodnocení pro AISu by to mm, znamenalo mnohem silnější roli, pokud jde o nezávislou, nezávislé hodnocení eh, klimatického dopadu, pokud jde o tyto investice. EISA samozřejmě hraje zásadní takovou tu obecnou roli, ale například i o hodnocení klimatického dopadu by mohla sehrát zásadní roli. A na závěr, jak propojíme PCI projekty s tím, co se děje v Evropské investiční bance a celým tématem zeleného financování a investic, protože to, se, to je věc, která se mění velice rychle. My bychom si měli být jistí, že budeme schopni do ten E nařízení to za, Děkujeme, pane Petersone. Pan Nýstop za zelené. Děkuji, pane komisaři, a děkuji paní komisařce za to, že u dekarbonizace našich energetických systémů a odvětví s námi bude spolupracovat, ale trochu ta pomalo změny mě zneklidňuje, to je tématem dnešní diskuze. Parlament již minulý týden přijal deklaraci ohledně klimatické nouze a tam jsme řekli jasně, že všechny návrhy komise do budoucna musí, budou muset být hodnoceny a budou muset být v souladu s našimi cíly z Paříže, to znamená oteplování pod 1,5 stupně. A tento stávající čtvrtý seznam PCI podle mého názoru ohrožuje tyto cíle, čili business as usual prostě taková, takový postup do budoucna nemůžeme podporovat. A když vy jste slíbila revizi, ten e-regulat nařízení příští týden, za to vám děkujeme, ale zároveň zde máme pátý seznam, ten nemůže být úplně podobný jako stávající čtvrtý seznam. Dokonce i ten budeme muset ještě pozměnit, protože když uvažujeme o energetických řešeních do budoucna, ty musí přinést pracovní příležitosti a udržitelný rozvoj pro všechny Evropany a zároveň eh, umožnit podnikům investovat do, bu- do budoucích technologií. A tak, jak Petr jsem se o tom zmínil, když vytvoří takzvané ty omezené eh, investice, tak to budou vlastně investice, které nebudou, které nás budou omezovat, které nebudou tímto způsobem ošetřeny do budoucna. Právě proto tento seznam, prostě ty jednotlivé energetické sítě udržitelné Eh, udržitelná řešení musí být součástí těchto seznamů. To je důležité do budoucna pro nás, pro všechny. A pokud se podíváme na plynovod 0,5 je založených na obnovitelných nebo ener- sítí a energetické sítě představují 30 obnovitelných zdrojů. V roce 2030 tam dokonce by to mělo být 80 pokud je o eh, elektřinu a um, plyn bude pouze asi ze 4 nebo 5 založen na fosilních palivech. Čili toto by měl být náš cíl, když hovoříme o energetice do budoucna a skutečně plyn by měl být založen pouze na zelené, zelených zdrojích a ne fosilních zdrojích. Toto je velice důležité i pro naši infrastrukturu, kterou budeme potřebovat. To je zásadní posun paradigmatu do budoucna. Čili my za zelené se chceme zeptat, zda toto nařízení by jste ochotna taky již velice rychle tu revizi, tak aby to byl dobrý dobrý začátek do budoucna a mohl být základem toho nového zeleného dílu, který připravuje komise. Děkujeme. ID skupina, pan Borke má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, paní komisařko, a přeji vám hodně štěstí do práce. Doufejme, že bude přínosná v dalších letech. Já, když jsem eh, si vyslechl váš úvod, tak eh, to ve mně vyvolává určité úvahy. Toto setkání se odehrává vlastně jen pár dní před představením nového zeleného dílu. Eh, když hovoříme s podnikateli, s odbory, s prostými občany, tak lidé jsou velmi zvědaví, mají velká očekávání. Z určitého hlediska tady jsou i mm, trochu obavy, protože lidé mají strach, že tento proces by mohl probíhat příliš rychle ve srovnání s reálnými možnostmi Evropské unie. Ale doufejme, že příští týden eh, uvidíme přesněji, v čem ten zelený díl spočívá a třeba to tyto obavy rozptýlí. A teď tedy k eh, věci eh, samotné, kterou dnes probíráme. Projekty společného zájmu jsou samozřejmě zásadní k dokončení vzájemně propojeného trhu. Pokud jde o čtvrtý a budoucí pátý seznam, vysvětlila jste, že chcete fungovat na základě efektivní spolupráce a trvalého dialogu s parlamentem a výborem. Úvaha o plynu. Odhady potřeb zemního plynu třeba v Itálii, což je třetí největší trh na našem kontinentu do roku 2030, to bude více než 70 miliard kubíků, hodnota asi 69 miliard eh, eur. Je to tuzemská poptávka, která pravděpodobně bude muset být uspokojována dovozem. A já chci říci, že tyto informace, tato čísla musí být zohledněna i v rámci budoucího dialogu. Pokud jde o sdělení komise z roku 2018, tam se hovoří o studii, podle které inteligentní kombinace vodíku a metanu by mohla znamenat úsporu v Unii ve výše 217 miliard ročně roku 2050. A já doufám, že tento proces energetického přechodu eh, bude tedy pečlivě řízen. Neměli bychom to vnímat jako nějakou hrozbu, ale naopak jako příležitost pro životní prostředí a třeba i pro, um, pro zaměstnanost. Já nemám nějaké konkrétní dotazy, ale chtěla jsem se tedy s vámi podělit o tyto úvahy. Děkuji. Eh, eh, Děkujeme a nyní se EKR pan van den Orden má slovo. Prosím, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Velká Británie, jak víme, pravděpodobně projde Brexitem na základě rozvodové dohody. Tam samozřejmě máme zajištěné možnost zapojit se do těchto projektů i tím, že rozšíříme PCI seznam až do konce roku 2020 a následně tam bude možnost dalšího projednání naší účasti na těchto projektech. My jsme se podívali na ten čtvrtý seznam, který dohodly členské státy s komisí a já chápu, že tam došlo k určitému opětovnému zacílení na jiné věci, integrace obnovitelných zdrojů, udržitelné dodávky. Proto bych se rád zeptal paní komisařky, aby nám mohla trošku analyzovat ty konkrétní kritéria, proč některé projekty z tohoto seznamu najednou smysely. Takový příklad za všechny Aquin projekt mezi Británií a Francií. Energetický trh by díky němu měl být efektivnější a přispět k nulovým emisím a zároveň zlepšit bezpečnost dodávek a posílit roli eh, elektřiny v energetickém systému. Ten byl začleněn v tom třetím seznamu, prošel technickým hodnocením, proto aby mohl být na čtvrtém seznamu, ovšem byl vyčleněn z toho Eh, aktu v přenesené pravomoci a proto bych se rád zeptal, co k tomu vedlo. Jsou tam i jiné příklady, to je pouze jeden příklad za všechny. Proto bych se rád zeptal, které kroky, pokud vůbec nějaké, můžeme udělat, abychom to nějakým způsobem změnili, aby takové projekty mohly být na tomto seznamu opětovně začlen. Děkujeme. Pan Korau má slovo za nezařazené. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré ráno, paní komisařko, vítám vás mezi námi. Já jsem velice rád, pokud jde o závazky v rámci nového zeleného dílu i nové komise, jsou vlastně ty závazky, které mm, se týkají toho této obrovské hrozby naší planet, pro naši planetu. Všem já samozřejmě chci vidět konkrétní kroky, než budeme říkat, že jsme zvítězili, zvítězili protože v minulosti prostě jsme viděli mnoho takových zklamání. Jsou zde pozitivní eh, znaky určitě. Evropská investiční banka již nebude financovat projekty, které se týkají fosilních paliv, i hm, když teda to bude až od roku 2021. No a my samozřejmě čekáme na pozitivní reakci pokud jde o transitní, to, ten přechodný fond, já doufám, že jeho působnost bude rozšířena nejenom pokud jde o tyto konkrétní projekty, ale v tomto novém kontextu tyto mm, pokud jde o budoucnost těchto projektů a vůbec jak to vypadá, tak je takové nejasné, protože parlament obdržel tento seznam na poslední chvíli, neměli jsme možnost se v podstatě ani zapojit do definování eh, tohoto seznamu. A dále, pokud jde o obsah, dokonce odborníci nám řekli, že ty projekty propojené s plynem jsou sice sníženy, pokud jde o jejich počet, ovšem to není propojeno s financováním, kterému mohou tyto projekty získat. A potom to načasování, zajistit, aby tyto projekty projekty, pokud jde o PCI projekty na tomto čtvrtém projektu, mohly vůbec získat financování ze strany EIB. A z těchto důvodů, podle našeho názoru, tento čtvrtý seznam není v souladu s zelenými sliby předsedkyně von der Leyenové, pokud jde o dekarbonizaci eh, a cíle pro rok 2050 ani pařížskou dohodu. Jak to můžete vysvětlit, tento nesoulad? aktiv přenesené právomoci znamená, že my můžeme tento seznam buď přijmout nebo ho celý odmítnout, jakožto parlament. Mohla byste, prosím, objasnit, k čemu by došlo, pokud bychom celý tento seznam odmítli? A pokud jde o ten třetí seznam, to znamená, že EIB by ho potom nemohla financovat tyto projekty. A mohla byste potvrdit to, že tyto projekty, které se týkají plynu na čtvrtém seznamu, budou eh, financovány ze stávající a další facility CEF? No a dále, kdybyste mm, bych ocenil konkrétní závazky ohledně změny celého tohoto procesu, který vede k definování těchto projektů v um, společného zájmu a vůbec, jak to bude vypadat do budoucna. Děkujeme. A jako poslední z prvního kola jménem GUE paní Ernst, která zastupuje Marisu Matias. Děkuji vám moc krát. Já bych chtěla přednést stanovisko naší frakce a trošku více ho rozvést. Já si myslím, že když se na to člověk celkově podívá, na ty společné projekty, tak eh, musí dojít k tomu, že komise eh, na tomto seznamu má eh, terminály a plynovody a ropovody, které mají svazovat EU například s Azerbajdžánem. A tahle infrastruktura ale nikdy nikdy není použitelná pro eh, vysoce kvalitní plyn. A to je právě naše hlavní starost, protože zase tady promarňujeme šanci učinit krok směrem k obnovitelným energiím. A to opravdu veliký krok. A to mě velice mrzí protože vodíkové projekty, které by byly naprosto zásadní, na, tak ty na tom seznamu vůbec nejsou. Tak kde to vůbec žijeme? je potřeba přepracovat nařízení TNI, aby i takovéto projekty eh, se mohly vůbec ucházet a aby dostali příspěvek. A myslím si, že je také potřeba způsobit změnu v členských státech, abychom mohli vůbec vyrábět obnovitelnou elektřinu. Plyn v argumentaci komise je, eh, je přechodnou technologií to ale není vůbec přechodná technologie, když za to dáváte miliardy. Komise tím zavírá oči před tím, že u výroby zemního plynu a kapalného zemního plynu se uvolňuje množství metanu, což je velice škodlivé pro klima. Plynová infrastruktura uh, už nyní stačí na pokrytí poptávku, poptávky plynu. O tom už jsme hovořili stokrát, stačí se na to podívat. Uh, ale vůbec uh, tady není obsaženo a já se tedy ptám, proč vlastně na to má Evropská unie dávat peníze. To je velice kritický bod. A v tom předloženém seznamu je 55 fosilních projektů, což je skandál. A není to slučitelné s pařížskou klimatickou dohodou. Takže tohle můžeme jedině kritizovat a ukazovat veřejnosti, že tohle je špatný krok a je úplně jedno, jestli za to můžou členské státy anebo EU jako taková, na tom eh, celkem nesejde. Důležité je, že tady eh, oznamujeme velké zelené díly, ale potom eh, uzavíráte takovéhle seznamy, které jsou naprosto nepřijatelné a podle mého názoru skandální. Děkuji moc krát. Takže tím jsme ukončili první kolo. To bylo hodně otázek a mnoho relevantních návrhů. Potom, potom bude druhé kolo. Já už mám 15 zájemců o slovo. A já navrhuju teď uzavřít seznam řečníků, pokud všichni souhlasí, protože potom to bude trošku těžké časově. Vy jste na seznamu. Tak prosím, máte slovo, abyste odpověděla koordinátorům nebo jejich zástupcům. Děkuji za tu širokou škálu otázek. Je skvělé, pane Elere, že jste na úvod své otázky eh, konstatoval ty hlavní principy útržitelnosti eh, a energetické bezpečnosti a eh, cenové dostupnosti. To jsou principy, které jsou velice důležité. Tady eh, je to vidět z toho seznamu, že jsou tam projekty, které nám pomohou eh, docílit našich ambiciozních environmentálních cílů, ale jsou tam také projekty, které začaly už na tom předchozím seznamu a které pokračují a které se starají o regiony, kterým stále ještě dělá starost jejich napojenost a energetické zabezpečení. Proto jsou tam tedy plynové spoje, protože chceme zabezpečit regiony tak, aby měli několik různých eh, zdrojů, několik různých přívodů, anebo aby měli terminály LNG. Mnozí z vás jste se ptali na potřebu revidovat eh, směrnici eh, DENI a slyšela jsem různé názory na to, jak to konkrétně udělat. Pokud jde o roli plynu v během přechodného období, na to jste se ptal vy, pane Ehlere, tak dnes eh, zemní plyn tvoří zhruba čtvrtinu našeho energetického mixu což je pravda, že je významný podíl. A v tom čtvrtém listu, v čtvrtém seznamu vidíte 42 plynových projektů, které řeší právě tyto eh, infrastrukturní potřeby. Tedy diverzifikaci a zabezpečení dodávky. A je jasné, že při pohledu do budoucna, tak po, nebo do, do roku 2050 máme cíl klimatické neutrality a plyn, který zůstane v evropském energetickém systému, musí být dekarbonizován. Právě proto musíme eh, revidovat směrnici TENI, protože ta současná směrnice zkrátka potřebuje aktualizaci. je potřeba se zaměřit na eh, nové eh, nařízení eh, ten i do roku 2050, které by se zabývalo kategoriemi způsobilé infrastruktury, včetně rodících se nových technologií a trendů, jako je digitalizace, integrace elektrického a plynového sektoru a vodíku, který momentálně v nařízení ten i není. Takže to potom kritéria pro PCI, aby byla způsobila pro financování, to je další věc, kterou musíme zkoumat. A ten návrh bude založen na důkladném posouzení dopadu a na jeho základě komise rozhodne o příslušných iniciativách. Pak je tu otázka, jaký má být základ té revize současného nařízení ten I podle kterého seznam PCI má být vydáván každé dva roky. A výsledkem je, že pátý seznam bude muset být hotový do konce roku 2021. To je přístup z dola nahoru což znamená, že čas, který je potřeba na vytvoření seznamu, je dlouhý. A práce na něm už začaly na základě současného rámce. Jak jsem ale říkala, tak i podle současného rámce toho můžeme dělat hodně. A já mám v úmyslu za prvé dostatečně prokázat udržitelnost plynových projektů, což znamená dále posílit dohled nad tím, nebo nad projekty z tohoto seznamu. Potom je také potřeba vyhodnotit čistý dopad infrastruktury co do emisí skleníkových plynů a musíme se zamyslet také nad dalšími aspekty, jako je výkonnost infrastruktury, pokud jde o úniky metanu, anebo eh, o emise dalších znečišťujících látek. Plyn tedy musí zůstat jakožto nástroj transformace. A právě tady budeme aktualizovat eh, nařízení ten i o další plyny, jako je bioplyn a vodík. I try to see, well, mm-hmm, okay. So um, here we're Uh, questions about um, involvement of the parliament. Pak jste se ptali na zapojení parlamentu. Pokud vím, tak eh, DGNR vám prezentovalo vysvětlení eh, vašemu výboru dva týdny předtím, než komisař Arias Kaněte představil seznam PCI. Ale eh, ještě předtím se konalo mnoho schůzí na úrovni pracovních skupin, ty byly transparentní. A je třeba si uvědomovat, že jde o přístup bottom-up z dola nahoru. A ty projekty jsou připravené členskými státy, kde existuje pracovní skupina na expertní úrovni, která hodnotila projekty. A zároveň na regionální úrovni musel být ohledně proces, projektu konsenzus. Můžeme ale dělat více a já velice ráda předložím výboru ITRE klíčové fáze procesu tvorby pátého seznamu PCI. Výsledek hodnocení infrastrukturních potřeb bude eh, základem pro hodnocení toho, zda budou eh, potřeba eh, PCI. To nastane na jaře 2021 a návrh seznamu PCI, o němž ještě te, který tedy ještě nebude definitivní, bude se o něm ještě rozhodovat, tak to bude v polovině roku 2022. Nový seznam PCI se musí vydávat každé dva roky. Zmínila jsem ty regionální pracovní skupiny. Je to například plán eh, BEMIP, eh, baltský plán, potom eh, plán pro jeho západní Evropu a jeho východní plán konektivity. To jsou projekty, které eh, probíhají a členové výboru ITRE budou zváni na schůze těchto skupin na regionální úrovni. Potom pan González Cesares se ptal na konkrétní věc. Jaká je rovnováha mezi plynovými projekty a elektrickými projekty? A jak vidíte, tak na tom čtvrtém seznamu je méně plynových projektů než předtím. Ale důležité je si uvědomit, že status PCI není záruka, že bude financován eh, z, z CEF. Je to nutná podmínka, ale pak je ještě další požadavek na získání financí a některé projekty, které byly na třetím seznamu, ale už nejsou na čtvrtém, byly vyloučeny právě proto, že nebyly dostatečně finančně kryté. Pak jsem dostala konkrétní otázku, co se stalo s projektem Oquind. To bylo zahrnuto na návrhu seznamu, který byl zaslán rozhodovacímu orgánu. E, regionální skupina ho vyhodnotila pozitivně, ale na schůzi rozhodovacího orgánu se Francie domnívala, že e, tam byly čtyři projekty, které měly spojovat Francii se Spojeným královstvím, ještě Creedlink a Lecklink a FAB a Oquint, tak na návrh Francie která se domnívala, že by to vedlo k nadměrné kapacitě a že by to byl nej, nejistější projekt z těch čtyř, tak Francie eh, nechala vyškrtnout tento projekt ze seznamu PCI. A nutnou podmínkou je, že obě strany musí ten seznam podpořit. Pak bych chtěla zareagovat na otázky některých dalších z vás ohledně politiky půjček Evropské investiční banky. Tak jak dobře víte, tak před dvěma týdny Rada EIB rozhodla o tom, že v budoucnu bude jejich politika půjček jiná a že její aktivity budou plně sladěny s pařížskou dohodou. Ale investice do zásadní plynové infrastruktury eh, jsou způsobilé eh, na základě návrhu eh, víceletého finančního rámce. Evropská investiční banka přijala nové finanční pokyny ohledně toho, jak financovat investice, které přímo souvisejí s fosilními palivy, včetně přenosové infrastruktury plynu, ale je potřeba si uvědomit, že banka může schválit financování projektů eh, plynové infrastruktury, národních projektů, které už, na, které už teď probíhají hodnocením do roku 2021. V tomto období se EIB může rozhodnout pro financování jakéhokoliv plynového projektu ze čtvrtého seznamu PCI. Děkuji. Děkuji moc krát za odpovědi a jdeme na druhé kolo. Jak jsem říkal, máme 15 kolegů. Takže prosím, omezte se na jednu minutu, protože potom bude těžké dodržet čas. Jako první má slovo paní Carvalho. Děkuji moc krát, paní komisařko. Já bych se chtěla zmínit o některých projektech, které nejsou na čtvrtém seznamu PCI. Zejména mám na mysli projekty eh, týkající se Pirenejského poloostrova a eh, spojů mezi Portugalskem, Španělskem a Francií. Jak patrně víte, tak eh, v červenci 2018 proběhl summit, kde šéfové vlád Portugalska, Španělska a Francie se rozhodli společně podpořit konektivitu LNG mezi těmito třemi zeměmi, což je velice důležité jak pro diverzifikaci a zabezpečení dodávky, tak eh, proto, že je tu obrovský potenciál obnovitelné energie na Pyrenejském poloostrově. Je to zejména první fáze třetího propojení mezi Španělskem a Portugalskem a potom jižní tranzit na hranici mezi Španělskem a Francií. To je projekt STEP, který by byl velice důležitý jak pro Pirenejský poloostrov, tak pro zabezpečení dodávky a udržitelnost všech, celé Evropské unie. Takže mohla byste nám vysvětlit, proč tyhle projekty nebyly, nebyly zváženy? Děkuji. Děkuji, pan Buzek. Děkuji moc krát. Jestli můžu, tak já bych přešel do své mateřštiny. Paní komisař, těšíme se. Vážená paní komisařko, jsme opravdu nesmírně rádi, že jste poprvé mezi námi a že už to není slyšení, ale tato vážná rozpráva. Je to obtížné téma, často je to nesmírně obtížné téma, tyto projekty společného zájmu. Je jasné, že komise prostě nemůže splnit naše veškerá očekávání. abych mohl změnit dva, tři projekty, které bych považoval osobně za důležitější, ale to o tom nechci hovořit. Chci pohovořit o takových obecnějších věcech, které už se dotkly i naši jiní kolegové a kolegyně. Toto je seznam, o kterém se dlouze diskutovalo. To je veliké plus pro komise, protože diskuse ohledně čtvrtého seznamu již proběhla. Pan ředitel Borhardt před dvěma měsíci již byl v našem výboru a hovořili jsme o stejném tématu. Právě proto bychom pod poprosili, aby i do budoucna tato zásada zde byla dodržena, aby zde mohly být, řekněme, takové dvoustupňové mítingy po, řekněme, dvou, třech měsících. To je velice důležitá změna. A pokud jsou zde, eh, pokud je o tento seznam, vidíme zde mnohem více projektů ohledně elektrických projektů. A to byl právě náš cíl. My jsme to my jsme to zdůrazňovali už u třetího seznamu, čili to jsme velice rádi, že k tomu eh, došlo. A zároveň, pokud jde o Evropský nový zelený díl, toto je v podstatě takový východiskový bod pro všechny ostatní aktivity a proto si myslíme, že to navýšení elektrické energie v tomto ohledu je zásadní. Samozřejmě, že vyváženost na trhu to je zásadní, ale zároveň i bezpečnost. Pan Ellery se o tom zmínila poslední. Kratičké ještě, a kratičká argumentace je i umělý plán Eh, a nejenom teda eh, zemní plyn, protože potřebujeme zajistit i bezpečnost skladování. To je velice zásadní. Tam perolíza, elektrolíza, toto jsou věci, o kterých na Evropském energetickém fóru neustále hovoříme. Čili jak se díváte na to, aby do budoucna ten, tato plynová síť by mohla být využitá i po té směrnici, kterou doufáme za dva roky budeme mít a komise ji bude schvalovat. Děkuji. Much, madam Griffin. Děkuji, paní Griffin. Děkuji, pane předsedo. Kadry, jsem velice ráda, že jsi znovu zde. Energie není komodita, energie je základní sociální právo. Jak víte, máme 80 milionů občanů po celé Evropě, kteří jsou v energetické chudobě a momentálně si musí vybírat jestli budou topit anebo jíst. A potřebujeme naléhavě revizi nařízení TEN-I. Na tom seznamu je 32 plynových projektů a 6 ropných projektů. A upřímně řečeno, jak to mám obhájit před svojí dcerou, která chce zachraňovat planetu, jako všichni naši mladí, a která chce, aby Evropa byla lídrem nového, nové zelené revoluce, v době nových zelených pracovních míst pro naše děti a vnoučata. A pokud jde o ten přechod, tak eh, já jsem to koordinovala, eh, to rozšíření seznamu PCI, ale upřímně řečeno, eh, není potřeba tady hovořit o politice, pane předsedo. Je potřeba hovořit o budoucnosti Evropy a je potřeba, abychom vedli Evropu cestou nového zeleného dílu. A eh, nemyslím to nějak neúctivě, kolegové, ale to nezvládneme, když tam budou špinavé projekty na tom seznamu. Musíme eh, vést zelený díl, musíme vytvářet pracovní místa pro všechny mladé dívky v budoucnu a upřímně řečeno, mě úplně rve srdce, že Spojené království možná odejde z Evropy Opravdu mi to láme srdce, ale stejně musíme eh, být v popředí nové zelené transformace. Nemusíme, nemůžeme se bavit eh, o proceduře, ale musíme eh, uvažovat šířeji. A já musím složit hold Jiřimu a také Miguelu Galatemu, protože ten ve svém... Já, já jsem já, já, jsem, já jsem byla proti němu na slyšení a on potom ale šel příkladem a šel správnou cestou v otázce zabezpečení energie a energetické účinnosti a tak dále. Takže já vám přeju do nového mandátu, abyste nám ukazovala cestu a abyste nás vedla na cestě eh, k příštím generacím. Děkuji, pan Zorino. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní komisařko, eh, já bych chtěl předem poděkovat za tu nabídku spolupráce parlamentu a komisí. Během let se hodně spolupracovalo s Španělskem, Itálií a Francií na tom, aby se posílilo vzájemné propojení mezi Španělskem, eh, Francií a Portugalskem v oblasti sítí zemního plynu eh, v, kontextu příslušného nařízení. To znamená, že tady existují mezivládní Eh, závazky těchto tří zemí, aby se pokračovalo. Nicméně byl jsem překvapen, protože Zdá se, že se objevilo negativní stanovisko k budování plynovodu Sineš v Portugalsku a víme, že plynovod dnes se nepřenáší jenom fosilní plyn, ale také plyn, který byl vyroben čistou cestou. Když si vezmeme eh, strategii diverzifikace zdrojů, tak eh, si myslíme, že i toto by mělo být financováno, aby se zajistil i demokratický aspekt propojení. A eh, potom by mě zajímalo, proč se nezohledňuje názor některých legoračních orgánů. Některé členské státy souhlasí s projekty, které zlepší život občanů, ale pak jsou zablokovány. Tak jak můžete zaručit, že nás, eh, tu naši energetickou vizi nenaruší nějaká krátkodobá rozhodnutí? Děkuji, paní Baldin. Madame Judith Banding. Paní Judith Balding. Thank you for coming here today. Děkuji, že jste přišla, Kadry, abyste eh, s námi mluvila o vzájemném propojení. Mě potěšilo na začátku vaší prezentace, když jste potvrdila, že to období na kontrolu tohoto seznamu bylo rozšířeno, prodlouženo o dva měsíce. A mám z toho radost, protože všichni víme, že nemá smysl dělat kontrolu, když není žádná možnost po té kontrole něco změnit. A já se tedy ptám, můžete potvrdit, že jste připravena případně ještě revidovat tento čtvrtý seznam projektů společného zájmu? Podobně jako mnoho eh, kolegů vzhledem ke klimatické nouzi a novému zelenému dílu, tak mě překvapuje, že elekt všechny, že něk, nebo mnoho požadavků na elektrické projekty, přestože splňují kritéria, byly zamítnuty, zatímco plynové projekty byly byly eh, podpořeny. Já nechci úplně odmítnout veškeré plynové projekty, ale nemůžeme odmítat propojení elektřinou, které je technicky příhodné. Propojení mezi Spojeným královstvím a Francií by pomohlo energetickým dodávkám do Francie a zároveň by to i podpořilo rozvoj eh, obnovitelných zdrojů energie v jihovýchodní Anglie, kde už máme přichystané plány a rádi je spustíme. A eh, energetická výkonnost je mnohem nižší, než jsou požadavky na takto hustě zalidněné oblasti. Takže prosím o potvrzení, že odm- odmí- odmítnutí všech technicky vhodných propojení bude ještě revidováno vzhledem k rozšířené době kontroly a k významu nového zeleného dílu. Děkuji. Děkuji pan Blos za zelené. Bonjour, je, je remplace... Dobrý den, já zastupuji pana Blose. Paní komisařko, vy jste se ujala funkce ve stejné době jako my a víte, že neseme obrovskou odpovědnost, protože jenom my a naše rozhodnutí ovlivní zajištění společné budoucnosti. Už na COP, byla, byla COP21, minulý týden jsme přijali usnesení Eh, o klimatické nouzi. Náš eh, výbor a váš rezort v komisi je zásadní, protože mají na starosti dlouhodobé projekty, které by měly drasticky omezit nebo zastavit naše emise CO2. Tento seznam vyplývá z nařízení TENE e z roku 2013, to znamená, že to bylo ještě před podpisem závazku na pařížské konferenci COP21. Jak už eh, paní komisařko požadoval můj kolega Ninisto, eh, potřebujeme eh, vlast striktně odložit tento seznam a urychleně reformovat nařízení o TENE. E. Vy jste hovořila o předchozích e, seznamech, ale ty já považuji za totální neúspěch, protože to nevedlo ke snížení emisím. Takže musíme okamžitě zastavit všechny projekty, které nejsou v souladu s podepsanými dohodami a musíme se e, co nejrychleji pustit do reformy nařízení TENE. Děkuji. Děkuji, pan Krasnodebsky. Um. Děkuji bardzo. Chciałem ještě... Děkuji za slova. Já jsem ještě chtěl poprosit paní komisařku ohledně dopadu toho, kdyby například některé ty projekty ze čtvrtého seznamu, pokud by nebyl akceptován, by se vrátily na třetí seznam. Rád bych poprosil o odpověď, protože například na tom čtvrtém seznamu je mnoho strategických energetických projektů a proto bych vám, dámy a pánové, rád zmínil jeden projekt, Baltic Pipe, projekt, který je nesmírně důležitý pro zajištění dodávek právě do střední a východní Evropy. Rád bych vám připomněl, dámy a pánové, že Polsko, moje země Gazprom, informa- jistě znáte tento známý podnik, v, o, o tom, že od 22. nebo teda v roce 2022 v prosinci dojde ke ukončení tohoto projektu. My jsme z 80% byli závisli na dodávkách z Ruska a to bude zastoupeno z jiných projektů, například právě z z té Baltic Pipeline, která se nachází tohoto projektu, který je na čtvrtém seznamu. A tyto projekty tohoto typu samozřejmě mají obrovský dopad na životní prostředí, protože budování tohoto plynovodu sníží o 54 emise eh, mikročástic a o 30 CO2, čili to skutečně je obrovský pozitivní dopad. Nemyslíte si, paní komisařko, že někde takové radikální záležitosti, které se týkají ochrany klimatu nebo radikální jednání může vést k opačnému dopadu? Děkuji. Děkuji. Dozvěděla jsem se, že budeme moci prodloužit o 15 minut navíc, ale prosím opravdu o stručnost, paní Niebler. Děkuji moc krát, pane předsedo, a děkuji moc krát, paní komisařko, že jste přišla na tuto výměnu názoru. Paní komisařko, vy jste zahájila svůj projev eh, těmi ambiciozními cíly klimatické neutrality do roku 2050. Já si myslím, že je to technologicky možné, ale taky to musí dávat ekonomický smysl. Vy jste komisařkou pro energetické portfolio a eh, já bych chtěla položit velice prostou otázku eh, kam, odkud se má brát eh, všechen ten, všechna ta elektřina, kterou potřebujeme, abychom byli klimaticky neutrální a potom jak zajistíte, aby se elektřina dala ještě platit v budoucnu. Já jsem z regionu Bavorsko a my máme díky bohu výrobní průmysl, a vezměme si jenom chemický průmysl, na ten, když se podíváme, tak potřeba elektřiny, která tam je, máme-li být klimaticky neutrální do roku 2050, tak ta by se z deseti násobila. Takže potřebujeme um, úplně nové zpracovávací technologie, potřebovali bychom eh, přes 600 terawatt hodin elektřiny. To je celková spotřeba Německa za poslední rok, takže potřebujeme mnohem více elektřiny. To jsou gigantické změny, které se chystají a já bych tedy eh, od vás ráda slyšela, eh, odkud se ta elektřina bude brát a jak chcete zajistit, aby to vůbec bylo ještě zaplatitelné. A potom poslední bod. Eh, chtěla bych podpořit kolegu Mortena Petersena. Prosím, nejenom u hodnocení udržitelnosti, ale skutečně impact assessment, skutečně úplné posouzení dopadu, tak jak to už praktikujeme v Evropské unii mnoho let. Děkuji. Děkuji, paní Weiss. Děkuji mnohokrát. Paní komisařko, vy jste říkala, že lidé by opravdu měli být v ústředí zájmu, a to opravdu kvituji a doufám, že se to týká i malých a středních podniků, protože i ty jsou v rukou lidí. Dnes se hovoří o propojování, o infrastruktuře a to jsou velice důležité dílky skládačky. A já bych chtěla položit otázku, která se týká digitálních řešení a možnosti, že by v EU, kde tady máme plán energetické unie, ale také plán posilovat digitální řešení, takže bychom mohli právě propojit energetiku a digitální řešení. A pak bychom mohli být tou částí světa, kde se bude vytvářet nějaká technologická platforma, která zajistí příliv energie na jednotný trh, eh, energie z obnovitelných zdrojů. A to by samozřejmě zabezpečilo i malé a střední podniky, eh, že by dostávali energii za nejlepší cenu. A platí to pro podniky, ale i pro domácnosti. Takže by mě zajímalo, co si o této možnosti myslíte. Děkuji, pan Kafe za zelené. Děkuji, pane předsedo. Paní Simpson, přeji vám hodně štěstí. Udržitelnost, bezpečnost energetických dodávek a jejich dostupnost, to jsou klíčové otázky, ale nemůžeme zabezpečit energii na planetě bez mm, kontroly nad emisemi. Jste připravena eh, přijmout projekty, které nejsou v souladu s pařížskými dohodami? Já si myslím, že nemůžeme polovinu tohoto mandátu eh, strávit tím, že budeme financovat dinosaury. Mám pocit, že zatím se držíte stejné linie, kdy chcete být v souladu s pařížskými dohodami, ale říkáte, potřebuju na to víc času. Klíčová otázka zní, můžeme se obejít bez fosilního plynu? Já si rozhodně myslím, že ano. A jak jste říkala, Evropská investiční banka zveřejnila ambiciozní cestovní mapu pro oblast klimatických opatření. To znamená, že EIB bude pokrokovější než my. Samozřejmě eh, my máme eh, projekt Shannon na LNG v Irsku. Zdá se jasné, že to bude eh, spoléhat na fosilní plyn z USA. Jak můžeme takovýto projekt podporovat? Vy jste sama říkala, že plynová síť musí být odolná do budoucna a proto já myslím, že by to měl být eh, jiný plyn než zemní plyn, to znamená plyny s menší ekologickou stopou. Takže mě by zajímalo, zda seznamu budou pouze takové plynové projekty, které jsou udržitelné a v souladu s pařížskými klimatickými cíly. Děkuji, paní Klok. Pani przewodniczący, pani komisarz, szanowni państwo. Vážená pani komisařko, vážený pane předsedo, dámy a pánové, mnoho lidí v našem parlamentu nadává na uhlí, říká, že je toto veliké zlo, ten ďábel. Ovšem já jsem z Polska a pro nás je to nejenom energetická bezpečnost, ale i naše historie. To jsou naše evropské tradice. Já jsem přijela právě ze Slezska a pozdravují vás naši dělníci právě z, um, u nás, z našeho dolu. My jsme tam slavili veliký svátek včera, my jsme o tom hovořili, že zde máme i koksové uhlí, které produkujeme, které je zásadní pro produkci oceli do budoucna. A bude tomu tak velice dlouho i do budoucna, dámy a pánové, protože uhlí nemůže být takový ten pouze ďábel a to zlo průmyslu, protože odkud budete mít potom ty ocelové roury a všechno pro transport vody nebo jiných produktů a tak dále. Čili ráda bych vám samozřejmě zároveň popřála vše dobré a hodně úspěchů v zelené transformaci, paní Simpson, ale zároveň i naše solidarnost. vás tímto pozdravuje a přeje všech vše dobré. Pokud jde o projekty PCI společného zájmu, ráda bych opakovala to, co jsem v minulosti řekla, protože Plyn je velice důležitý pro střednědobou transformaci. Zelené cíle komise jsou jasné, ovšem způsob, jak dosáhnout tyto zelené cíle, ten je takový opravdu skutečně velice nereálný, velice pochybný, protože navrhovaná zelená transformace je zbytečně ambiciozní a zbytečně nákladná. My skutečně nikdo nevíme, kolik nás to vůbec bude všechno stát. U nás se uhlí v Polsku využívá pro um, topení našich domácností a proto potřebujeme další finanční prostředky pro financování těchto silových cítí, které by měly zajistit i přístup k alternativním zdrojům, například k plynu. A my to děláme, my to skutečně děláme, vynakládáme 100 miliard zlotých jsme vydali právě na tyto projekty. Už jenom poslední věta, pane předsedo. Pan LR se o tom zmínil, správně bez, dostupnost nová, vy, ro, vyvážený rozvoj, vybalancovaný rozvoj, eh, udržitelný rozvoj. My samozřejmě to v Polsku potřebujeme. například pouze v tomto jednom sektoru potřebujeme 200 miliard eur. Kde máme vzít takové finanční prostředky, prosím? Děkuji, paní Spirek. Děkuji. Já žiju pouze poloviny času než předřečnice. Nejprve chci říci, eh, že pocházím z Řecka, které už má velice ambiciozní cíle, pokud jde o dekarbonizovaný energetický mix do roku 2028. To znamená, už provádíme tuto ekologickou transformaci. Mluvilo se tady o zemním plynu. Vy v tom čtvrtém seznam máte projekt Kavalas, Alexandropolis, další projekt a moje otázka se týká toho příštího seznamu, a to bude pátý seznam, Ta nová kritéria, která už platí, eh, budou platit pro novou, nový seznam, tak mě by zajímalo, zda ta nová plynová eh, infrastruktura bude podpořena tak, aby se usnadnil ten energetický přechod. Země jako Řecko rychle mění energetický mix, ale potřebujeme na to dokončit tyto infrastruktury. Děkuji paní Aydina Tot. Děkuji paní komisařko za prezentaci a za práci na tomto seznamu. Evropský eh, parlament nedávno přijal rozhodnutí, který stanovil základy a povinnosti pro Evropskou unii, aby podporovala eh, odpovědný přístup ke klimatickým změnám. Opatření na řešení klimatické změny tedy eh, musí zároveň zajišťovat bezpečnost dodávek a přístupnost k cenově dostupné energii. Čtvrtý seznam je významným krokem kupředu v tomto procesu. Vítám, že seznam obsahuje vysoký počet eh, projektů elektřiny z obnovitelných zdrojů a také projekty zemního plynu. A pokud budou všechny projekty zavedeny, tak v Evropě by měl vzniknout eh, do roku 2025 odolná síť na rozvod eh, plynu. Bez projektu zemního plynu by náklady na energetické změny, zvláště ve střední a východní Evropě, znamenaly nepřiměřenou a nespravedlivou zátěž pro dotčené členské státy. A chci se tedy zeptat, jak zajistíte, že v případě jakýchkoliv změn v současném seznamu projektů nebude opomenut žádný region. Děkuji. Děkuji poslední čtyři vystoupení paní Paulus. Velice stručně, velice stručně, jestli dovolíte, paní komisařko, pouze váš pohled ohledně některých čísel. Komise řekla v roce 2015, že metan, že skutečně ta, ta ztráta, pokud jde o metan, že to 2,7 v celé Evropské unii v těch um, tom Víme, že je to velice silný plyn v tomto ohledu a že je 30krát vlastně mocnější než CO2 a že v podstatě mm, dokonce v desetiletém horizontu stokrát mocnější. Když se podíváme na tato čísla v celkovém kontextu, tak si můžeme spočítat to, že uhlí produkuje asi jednu tonu CO2 za jeden megawatt hodinu na jednu megawatt hodinu, zatímco Ehm, plyn a fosilní paliva 0,6 tun CO2 a metan 0,3, mm, teda když to, když to spočítáme ohledně těchto emisí metanových. To znamená, že tímto přechodem vlastně snížíme o 10 CO2 a v podstatě nebudeme schopni si, si dovolit tyto emise, pokud budeme chtít dosáhnout nebo dostat cílům z Paříže. Proto bych se ráda zeptala, jak na to nahlížíte ohledně těchto emisí, těchto čísel. Není to nějaké abstraktní číslo, které se týká pouze dovozu plynu do Evropy. Ráda bych poděkovala i za hodnocení nebo váš závazek ohledně udržitelnosti, hodnocení udržitelnosti těchto projektů. Ráda bych se zeptala, jak budete aplikovat tato kritéria, protože ne všechna eh, jsou mm, dosažitelná, čili jak to budete srovnávat eh, s pálením lesů nebo CO2. Německá agentura nám řekla, že jedna tuna CO2 představuje alespoň 180 eur nákladu, čili by to bylo 180 eur na jednu megawatt hodinu za uhlí a 162 u plynu. Jsou tato čísla zahrnuta nebo budou zahrnuta do vašeho hodnocení udržitelnosti? Děkujeme paní Hán slovo. Děkuji za slovo, paní komisařko, za příležitost pohovořit o energetice a tom paradigmatickém posunu, který potřebujeme dosáhnout v Evropě. Pokud jde o energetické infrastrukturní projekty v Evropě, mám mnoho otázek a ráda bych se zeptala, abyste mohla objasnit některé z následujících věcí. Jak je možné, že více než 20 projektů na tomto seznamu PCI se týká plynové infrastruktury, i když je jasné, že Evropa se musí odklonit od plynu. Vím, že kolegové se na to, na to již poukázali. Já chci ještě jednou toto zdůraznit. I když se snížily tyto projekty ve srovnání s předchozím seznamem, jak můžete zajistit to, že jakékoliv investice do těchto terminálů, plynových terminálů, nesníží přechod k obnovitelným energiím a nebude to právě představovat ty omezené investice nebo zdroje, o kterých jsme hovořili, o kterých jste zatím nehovořila. Nebylo by lepší spíše podporovat decentralizované místní čisté projekty, státy, které díky malé velikosti zatím nemají možnost financování nebo dostat se vůbec na seznam PCI. Chce komise přijít s jakým mechanismem, který by například propojil několik takových drobných, inteligentních, obnovitelných projektů, aby získali tuto podporu a v neposlední řadě? Kdy přesně přijdete s úplným transparentním hodnocením, které zajistí to, že stávající i budoucí projekty PCI jsou vypracované základy metodologie a kritérií, které korespondují se stávajícími politikami, klimatickou, energetickou nouzi, o které jsme hovořili, a slibem paní Ursula von der Leyen, že Evropa bude prvním neutrálním nebo uhlíkově neutrální kontinentem, protože potřebujeme tyto eh, politiky, které budou reagovat nyní již na změny do budoucna. Děkujeme, ale nejprve musíme změnit toto nařízení. A ještě pan Tobišovský má slovo, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Prosím, musíte si zapnout mikrofon, pane kolego. Děkuji, děkuji, pane předsedo pozdravuji zde novou paní komisařku v její nové roli. Vy jste se v rámci slyšení zmínila o tom a potvrdila jste to, že zemní plyn bude hrát důležitou roli v tom transformačním období, abychom zvýšili například možnost zvýšení mm, nových typů energetických zdrojů DGN E, pracovníci nám na Evropském energetickém fóru hovořili o stejných věcech, e, ovšem některé z našich směrnic jdou jiný směr. Máme zde rozhodnutí EBY, dále e, víme, že Evropská investiční banka půjde tímto stejným směrem. Máme zde taxonomii, kterou DJ Fixmal vypracovala a která v podstatě vlastně nepovažuje plyn za oblast, do které se může investovat. Dále zde máme návrhy ERDF, kde se hovoří o tom, že tyto investice budou omezeny do plynu, proto se chci zeptat, zda nevidíte určitá rizika, pokud jde o mm, využívání těchto eh, možností v některých členských zemích. Zda tato politika nebude vlastně stěžovat energetickou transformaci, protože jsou zde veliká rizika. Jakým způsobem například chcete posílit vliv například i v rámci mezirezortních konzultací, protože já mám pocit, že rozhodnutí některých jiných subjektů v rámci Evropské komise snižují hlas paní komisařky roky. Proto držím palce, aby tato deklarace, o které jste hovořila, aby vůbec to mohlo být zrealizováno, protože se zdá, že různé části komise reagují různě na tyto problémy. Takže, paní komisařko, je zde mnoho otázek. Myslím, že máme ještě alespoň 10 minut, které nám umožnili naši tlumočníci navíc, takže jestli dovolíte velice konkrétně a stručně, kdybyste mohla. Samozřejmě, že jsou to ambiciozní cíle. My bychom chtěli, aby do roku 2050 jsme měli uhlíkově neutrální kontinent a proto potřebujeme eh, investice především do sítí, do propojení elektrických sítí, propojení a ty nejdůležitější PCI projekty se právě týkají této problematiky Skype, propojení mezi Španělskem a Francií například, eh, Celtic Interconnection, další projekt, který byl mezi Irskem a Francií podepsán, nebo desynchronizační různé projekty. To jsou všechno vlastně projekty elektropropojení na seznamu PCI, které nám umožní využití Obnovitelné energie, zelené elektřiny, samozřejmě, že, ale na tomto seznamu máme i projekty pro, pro, založené na plynu, Baltic Pipeline, která umožňuje Polsku diversifikovat své zdroje, pokud jde o dodávky plynu. To znamená z Polska přes Dánsko do Norska je důležité zároveň, aby všechny naše regiony měly k dispozici nástroje eh, pro odklon od těchto fosilních paliv. A plyn prostě bude hrát důležitou roli v tomto přechodném období. Ale v tom období 2000, po roce 2050 to musí být dekarbonizovaný plyn. Dále to byly otázky ohledně konkrétních projektů, které najednou už nejsou na čtvrtém seznamu. Členské státy mají právo schválit či neschválit projekty, které se týkají jejich teritoria a komise to prostě musí respektovat. Já už jsem se o tom zmínila dříve. Toto je transparentní proces. Členské státy navrhují projekty, jsou zde regionální expertní týmy, které zajišťují i to, aby všechny ty regiony byly zahrnuty do těchto projektů a zajistit to, aby pomáhali našim spotřebitelům. Například v boji s energetickou chudobou. Je zde mnoho stávajících řešení digitální platformy, které v některých regionech pomáhají spotřebitelům, malým a středním podnikům podstatě vlastně hodinově měřit náklady na spotřebu elektřiny. Zároveň to pomáhá malým producentům, nejenom spotřebitelům, prodávat produkci elektřiny. Ta digitalizace celé oblasti je zásadní pro budoucí projekty pravděpodobně tam bude čím dál tím víc projektů podobného typu. Co by mohl parlament udělat, nebo co se stane v rámci podpory či odmítnutí tohoto čtvrtého seznamu? Já skutečně věřím, že podpoříte, schválíte tento čtvrtý seznam. Na základě pravidel smlouvy může parlament odmítnout vstup v platnost tohoto delegovaného aktu. Tam je v podstatě eh, ve třetím seznamu mm, bylo o 40 více plynových projektů a to znamená, že by tyto platily nadále, pokud by čtvrtý byl zamítnutý a mělo by to další negativní dopady, protože na tomto čtvrtém seznamu vidíme mnoho klimaticky příznivých projektů. Nosí Um, větrná farma, různé nové elektrické projekty. A pokud tento čtvrtý seznam nebude schválen, tak tyto konkrétní projekty již nezískají v rámci facility CEF žádné finance. Čili já skutečně doufám, že tento čtvrtý seznam schválíte a já vám mohu slíbit úzkou spolupráci v rámci celého toho procesu přípravy pátého seznamu. Děkuji vám. Děkujeme. Paní komisářko, děkujeme za to, že jste mezi nás přišla. Děkujeme všem, kteří vystoupili v naší diskuzi. Máme zde, zde tento seznam toho procesu ze zdola nahoru, kde jsou to členské státy, komise, regionální orgány, které se do toho mohou zapojit, pokud jde o nějakou revizi. A stávající pravidla, stávající nařízení sice není úplně v souladu s našimi ambicemi a našimi cíly a já skutečně doufám, že ten příští týden se necháme hezky překvapit. Pan Eller to již zmínil několikrát a je to pravda, že potřebujeme vyvážený přístup. Musíme si uvědomit realitu, stávající situaci a to, jak vůbec to přechodné období můžeme splnit. Ještě jednou děkujeme, paní komisařko, za to, že jste mezi nás přišla. Děkuji všem kolegům a kolegyním za účast a pravděpodobně se uvidíme 22. 23. ledna určitě a příští týden eh, rovněž, takže vám všem děkuji za účast. In January? <laughs>